Tímto opět zahajuji naše zasedání. A nyní oznámím výsledek druhého kola volby. Odevzdaných hlasů 725, neplatných hlasů 34, platných odevzdaných hlasů 691. Tím tady máme eh, absolutní většinu pro druhé kolo 346 hlasů, proto aby tedy někdo byl zvolen. A paní poslankyně Forenca 42 hlasů, paní Lambert 51 hlasů, pan poslanec Pitela 200 hlasů, pan poslanec Bega 45 hlasů a paní poslankyně Stevens 66 hlasů, pan poslanec Tajány 287 hlasů. Zjišťuji tedy, že žádný kandidát ani žádná kandidátka nedostala absolutní většinu odevzdaných hlasů a tímto budeme muset zahájit třetí kolo volby. Pokud nikdo nemá žádnou další poznámku, předpokládám, že kandidáti pro druhé kolo zůstanou takto i do třetího kola, že ty kandidátory budou zakovany. Zatím mám kandidaturu paní Forenci, paní Lambert, pana Piteli, pana Rebegy, paní Stevens a pana Tajányho. Ty jsme byly takto předloženy. Při tomto třetím volebním kole opět můžete předkládat nové kandidatury a proto stanovil lhůtu pro odevzdání kandidatur do třetího volebního kola či pro eventuální změny oproti současným kandidaturám na 17 hodin. Tyto kandidatury musí být odevzdány předsedovi, který vede zasedání a místo, kde budou předkládány, jsou, je, to velká, je ta velká kancelář předsednictví, velkoplošná a změny kandidatur či kandidatury musí být eh, odevzdány zástupci generálního tajemníka. Tímto eh, řek, říkám, stanoví, že zasedání, ve kterém bude probíhat třetí kola volba, začne v 17.30.